Kolegyně, jsem velmi, eh, eh, eh, velmi rád zde jménem parlamentu vítám předsednictvo Západní severské rady. Je to paní Unur Brakonrad z Tyr z Islandu a pan Bill Justinusen z Fajerských ostrovů, kteří sedí na návštěvnické galerii. Děkujeme vám, že jste přišli a vítáme vás. Eh, celá řada poslanců se s eh, kolegy z Islandu a Fajerských ostrovů už dnes setkala, diskutovalo se o důležitých tématech, například o rybolovu v eh, Arktidě. Rádi s vámi v tomto dialogu budeme pokračovat a ještě jednou vám děkujeme, že jste mezi nás přišli. Jdeme na zprávu ELR, pravidla pro účast a šíření výsledku Horizontu 2020. Ehm, nejprve i zde hlasování